Vážené kolegyně a kolegové, měli bychom zahájit naše jednání. Prosím, abyste omluvili naše spoždění, ale museli jsme ještě něco změnit v programu. V každém případě nejdříve bych vás chtěla velice srdečně přivítat na našem výboru ohledně kultury. A nejdříve přijmeme pořad jednání. A tady bych vám chtěla říci, že vzhledem k tomu, že jsme měli určité problémy eh, s těmi vítězi ceny eh, Karla Velikého, kteří musí ještě se vyfotit, tak eh, tito vítězové dorazí později. A vzhledem k tomu, že poté nebudeme mít příliš mnoho času, tak Helga Triple, která je odpovědná za sbor eh, Solidarity, tak ta také má spoždění, je teď ještě ve vlaku. Takže hned po hlasování začneme s právou Malteze a poté tedy budeme hovořit o ceně Karla Velikého a poté budeme pokračovat normálně podle programu. V podstatě tady máme tyto drobné změny a doufám, že se nám podaří toto všecko zvládnout dnes dopoledne. Máte nějaké připomínky k pořadu jednání? Vypadá to, že tomu tak není. Takže pořad jednání je v této podobě přijat. A nyní číslo dvě. Schválení zápisu ze schůzí, návrhy eh, z 10. října a z 19. října máte ve svých složkách. Ptám se, máte nějaké připomínky k těmto zápisům? Zjevně tomu tak není, takže navrhuji, abychom jako obvykle tyto zápisy mm, přijali jako schválené, pokud v průběhu našeho zasedání nebude podána nějaká námitka. A nyní máme bod 3. To je sdělení předsedkyně. Dnes tady máme tlumočení v následujících jazycích. Francouzština, němčina, italština, angličtina, dánština, řečtina, španělština, portugalština, čeština, estonština, maďarština, maltéština, polština, slovinština, bulharština a rumunština. Ostatně bych chtěla ještě připomenout, že naše zasedání jako mladých lidí v členských státech. Spravodajem je náš kolega Momšil Nekov. Momšile, chceš hovořit? Ne, takže můžeme hned přejít k hlasování a začínáme návrhem jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh dva Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 3 pro, proti, držel se, zamítnuto. A nyní kompromis 1 pro, proti, držel se, přijato. A nyní návrh 6. 9? Promiňte, 9. Takže návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní návrh 14 pro, proti, zdržel se, to bych ráda ověřila. Zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. A nyní 15. Pro. Proti. Držel se. Přijato. Návrh 16. Pro. Proti. Zdržel se. A to musíme ověřit, lituji. Hlasování je zahájeno nyní. Uzavřeno. A tento návrh je také zamítnut. Ano. Vždycky se musím dívat tam, co musím ještě započítat do toho. Nyní návrh 17. Pro. Proti zdržel se, přijato. Návrh 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že je to stejná většina, ale ověříme si to, protože je to těsné, takže hlasujeme k návrhu číslo 19. Hlasování je ukončeno. Ano, Dokonce tady je to ještě výraznější 10 ku 14, 14 proti. Takže návrh 20. Pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, a to bych si ráda ověřila. Takže hlasujeme o 26. Hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je uzavřeno. Takže 14 ku 14 je to zamítnuto. Návrh 27 pro, proti, držel se, zamítnuto. 28, dvě části. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 29 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověřím. Ověřujeme návrh 29. Hlasujeme nyní. Hlasování je uzavřeno. 15 ku 13 zamítnuto. 36 pro, proti, držel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní návrh 33. Pro, proti, zdržel se, myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Hlasujeme o návrhu 33. Hlasujeme nyní. Hlasování je ukončeno. 10 ku 17, lépe řečeno 11 ku 17. Návrh 34 pro. Proti. Držel se. I to musíme ověřit. Sociální demokraté nezvedli ruky. Takže 34. Hlasujeme nyní. Hlasování je uzavřeno. Dobře, takže 14 pro a ty jsi byla proti. Takže 40, 14 ne, 14 pro, takže je to zamítnuto. 14 ku 14 zamítnuto. Tady nefungovalo to zařízení u Silvie. Nyní 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování a budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno teď. Hlasování je uzavřeno. 26 hlasů pro, žádný hlas proti, jeden hlas se zdržel, tak se obrovskou většinou přijato. Srdečné blahopřání našemu kolegovi Nekovovi. Tak. Další body musíme tak trošku posunout dozadu, protože zpravodajka je ještě ve vlaku, který má spoždění. A, takže Mm, soutěž o cenu Karla Velikého musíme také posunout ještě dozadu, protože vítězové se fotí s předsedou. Takže pan Maltéze je tady a proto bychom hned se mohli spustit do bodu 8. Je to stanovisko, které se týká svobody a plurality sdělovacích prostředků v Evropské unii. Eh, tady jsme přidružení eh, pod, eh, k tomu příslušnému výboru a naším zpravodajem je Curcio Maltese. Máme tady článek 54, který jsme uplatnili, takže máme tady kompetence v oblasti médií, to je oblast naší kompetence. Takže teď bych předala slovo Kurciovi na pět minut. Grazie, prezidente. Děkuji, vážená paní předsedkyně, a já myslím, že ani pět minut nebudu potřebovat. Ta základní filozofie, a já počkám ještě, až všichni přestanou si povídat. Není zapnutý mikrofon. Paní předsedkyně nemluví do mikrofonu. Bene. Dobře, jak jsem říkal, já jsem vycházel i ze svých pracovních zkušeností, kdy ve své novinářské kariéře jsem nikdy nezažil tak kritické období pro média a informace. Jak správně zmínila paní předsedkyně, otázka médií a pluralismu médií je pro nás velice důležitá. Já jsem se tady snažil do několika bodů schrnout velmi jednoduchým a jasným způsobem ty hlavní myšlenky, tak abych pro, abychom mm, rámcově zachytili to, co se během posledních let změnilo. Je zde opravdu riziko, že sdělování informací bude velmi nebezpečně ovlivněno a také se tady velmi rozváhá negativní jev, takzvané fake news anebo v některých konkrétních zemích vidíme porušování svobody podávání informací, jsou to závažné případy a já jsem to všechno zmínil v těch jednotlivých bodech. Zmiňuji tam tedy i to, k čemu dochází v některých zemích. Také tam zmiňuji třeba opravdu ty eh, velmi negativní události. Zmiňuji tam i vraždu Dafne Karuany Kaliciové na Maltě. Čili ta situace v posledních letech se celkově velice zhoršila. A Hlavní body vyznívají v tom smyslu, že ten komplexní systém médií, který už dvě století provází demokratický život našeho kontinentu, tak začínají tady chybět některé hlavní pilíře. Jedna z věcí, které tady začíná chybět během posledních let, je sociální a ekonomický pakt mezi veřejným měním a světem profesionálů, kteří podávají informace. Tady eh, tento fakt, tedy že veřejnost, aby veřejnost financovala svobodu informací a tím pádem podávání informací zůstalo svobodné a nezávislé, tak to nám úplně mizí v dnešní době. Svoboda informací vypadá tak, že stále více slouží zájmům koncentrovaných do rukou stále méně a méně lidí, slouží poskytování propagandy, reklamy. Ta funkce je stále více manipulativní. Tady e, k tomuto zhoršování podávání informací přispívá několik faktorů, které já tady uvádím. Jednak je to tedy extrémní koncentrace moci v rukou několika málo hráčů a to je něco, co by nás mělo velice opravdu znepokovat, protože těch několik málo hráčů v oblasti médií, to jsou subjekty, které jsou neevropské. V současné době 90% Eh, těch zdrojů pro reklamu pochází z rukou, jako je Google, Amazon a Facebook. A tady tato ekonomická koncentrace je velice škodlivá. Je velice škodlivá pro vydavatele, editory, pro e, novináře, pro komunikační e, podniky, pro vydavatelské domy. A také jsou tady stále zhoršující se pracovní podmínky pro novináře, a to zejména pro mladé novináře. Jsou to podmínky výrazně horší oproti tomu, jaké eh, podmínky měly předchozí generace, ať už jde o zaručení jejich práv, ať už jde o platové podmínky nebo možnosti odborného vzdělávání a podobně. Toto jsou tedy ty hlavní eh, body, které já jsem se snažil tady eh, sestavit do nějakého rámce a poukázat na to, jak se věci v současné době zhoršují. Jak se tady objevují ty jevy, jako třeba fake news, falešné zprávy, nebo výrazné zhoršení kvality podávání informací. Samozřejmě já velmi uvítám jakékoliv pozměňovací návrhy, těším se na spolupráci se svými kolegy, jedná se o velmi důležité téma a já se těším na vaše myšlenky a podněty. Děkuji. ano, srdečné díky. A nyní bych vyzvala stínové zpravodaje, aby se vyjádřili a začnu eh, panem Mončelem Nikovem, který bude hovořit eh, za pana Trajaci chci tady eh, představit pozici pana Dr- Dragiči. Je to eh, záležitost podstatného významu. Z hlediska eh, nedá poslední době se vyskytujících rizik je tu stále propojenější mediální prostředí a to se musí naléhavě řešit jak na úrovni EU, tak na národní úrovni. Musíme najít efektivní eh, řešení eh, těchto eh, hrozeb, jako je například koncentrace vlastnictví médií, nedostatek nezávislosti v důsledku finančních a jiných tlaků, šíření falešných zpráv, dále ochrana žurnalistů a jejich zdrojů, Eh, častě se objevující nenávistné projevy a vyhrušky online. S tím, že Evropský parlament neustále eh, prosazoval svobodu médií, svobodu tisku, pluralitu eh, médií a je nutno navrhnout konkrétní opatření v tomto ohledu. Nedávno mm, svou rezolucí 20, 24 října 2017 o legitimních opatřeních na ochranu oznamovatelů trestné činnosti by pan Draghi či poděkoval panu Maltézimu za jeho práci na eh, tomto důležitém tématu. A má za to, že některé aspekty musí být eh, zdůrazněny, například potřeba zlepšit přístup k médiím pro menšiny, místní a regionální komunity, ženy, eh, lidi s postižením, a e, zajistit udržitelné financování pro veřejná média, dále naléhavost e, boje s falešnými zprávami, nutnost celoevropské ochrany oznamovatelů trestné činnosti, dále význam posilování mediální gramotnosti, prostřednictvím eh, nebo z perspektivy celoživotního vzdělávání. A pan Dragiči tyto body zapracuje do svých pozměňovacích návrhů a těší se na další spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji jeho jménem. Srdečné díky. A nyní paní Jiménez Barbat, prosím. Děkuji panu Maltezemu za práci na eh, tomto eh, eh, stanovisku svoboda projevu a žurnalistického projevu jsou součástí a médií jsou, je součástí tedy našich základních svobod, které musíme chránit před politickými vlivy Viděli jsme, co se děje, pokud jde o šíření dezinformací, falešných zpráv ehm, na základě ekonomických a politických zájmů proti hodnotám Unie. To je jedna z těch eh, hlavních výzev, eh, kterým Evropská unie čelí. Proto musí Evropská unie vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby veřejné mínění bylo informováno správně, aby žurnalisté mohli pokračovat ve své práci bez nátlaku různých eh, mocností a tak dále. Uh, a eh, z, z, veřejnoprávní média by měl, musí být nezávislá tak, aby hájila demokracii a aby byla chráněna přes propagandou, um, ehm, tak jako se tomu děje v některých eh, státech, členských státech, třeba, třeba Katalánsko, by se dalo zmínit. Uh, a ještě věda, ta má společné cíle s eh, žurnalismem, protože vlastně má stejný cíl objektivního informování veřejnosti. Takže potřebujeme eh, zprávy, eh, žurnalismus založený na vědeckých podkladech, abychom bojovali proti falešným zprávám. Takže děkuji panu Maltézimu. Vielen herzlich. Srdečné díky. A nyní bude hovořit za EPP stínový zpravodaj Zamit Dimech. Prosím. Uh, yes, with, re, with regard to this uh, issue, I would like... Pokud je o tuto záležitost, tak bych chtěl říct, že jsem organizoval ten kulatý stůl uh, pro žurnalisty na Maltě, tak abych získal zpětnou vazbu o mediálním pluralismu a svobodě. Uh, a eh, to množství těch otázek, které se tam vyskytly, eh, je samozřejmě něco, eh, co je nutno nějakým způsobem brát potaz. Nejde jenom o to, že by Maria byly, byla ovládána či dominována v některých případech ekonomickými mocnostmi, ale v některých situacích, a bohužel jsme to zažili na Maltě, jsou média dokonce podrobená silnému nátlaku, dokonce i prostřednictvím takzvaných právních legálních kanálů. E, například nátlak na blogy na Maltě. To všechno bylo e, tedy na základě toho, že oni mají používat e, doménu .com a banka se potom se, snažila je zažalovat. Um, dokonce i prostřednictvím soudů až ve Spojených státech. Což Samozřejmě si představte, jaké to má náklady hájit se v takovém případě. Tak e, další příklad, který se objevil, je obla, otázka trestní odpovědnosti, protože v okamžiku, e, kdy nejde jen o nějaké očkodnění podle normálních, e, normálního občanského práva nebo očkodnění podle mediálních zákonů, ale kdy se vyskytne dokonce hrozba odsouzení k, k Eh, hrozba vězení, no tak pak samozřejmě to začne být eh, úplně o něčem jiném. Pak je tu také otázka lepší ochrany pracovních podmínek lidí, kteří pracují pro mediální firmy, ehm, ti, kteří pr- pracují pro velká mediální eh, vydavatelství a tak dále, dokonce jako freelancové, tak často jsou podrobeni práci velmi nejistého prekérního charakteru, která často není uznávána, není jejich profesionalismus není uznávan. Takže je tu opět v sáce nezávislost jejich eh, eh, myšlení eh, a vůbec prostor, který mají, manevrovací prostor ve své práci. Další, co se objevilo u kolatého stolu, je otázka té mediální gramotnosti, protože stále více žijeme ve věku, kdy si myslíme, že musíme chránit pluralismus médií a svobodu, ale ironicky tím, že vytváříme stále více programu na informování lidí o různých eh, formách médií a různé formy médií eh, zahrnují třeba situace, kdy když se podíváme eh, na třeba jenom The Economist, kde nedávno se psalo o fake news, o falešných zprávách a zda internet v některých případech ne, nejde trošku opačným směrem, než co bylo zamýšleno. Takže to se dá řešit jedině prostřednictvím větší osvěty, větší eh, mediální gramotnosti. A další, já se snažím pokryt ty, ty hlavní, protože vy jste byly i další otázky, tak je eh, od, otázka toho, jestli tištěné eh, slovo, tištěný žurnalismus si by, by si nezasloužil větší podporu Eh, protože samozřejmě eh, noviny na papíře a tak dále, eh, časopisy musí konkurovat těm všem digitálním médiím a jsou tu také vysoké sazby DPH, které na, na, na něj mají negativní vliv, takže je stále dražší publikovat tisk, a je stále výhodnější uchylovat se k digitálnímu formátu, ale to vlastně ohrožuje eh, papír, klasický tisk a myslím si, že tato dimenze musí rovněž být zahrnuta. Dále ta celá otázka ochrany profesionalismu, profesionality eh, novinářů, nejenom prostřednictvím zajištění samozřejmě toho, aby je, je, je nikdo na ně netlačil a, a nějakým způsobem je nezastrašoval, ale eh, máme tu velmi eh, eh, negativní zkušenost toho atentátu na Maltě, takže je důležité, aby žurnalisté měli také, požívali také vyloženě ochranu, když ji potřebují. Musíme být proaktivní, to znamená, musíme je chránit a ne je nějakým pře, již preventivně a ne až když jsou vystaveni nějakému špatnému zacházení. Srdečně děkuji. A paní Bild. Chcete vystoupit také jako stínová zpravodajka? Děkuji, paní předsedkyně. Já spíše souhlasím s tím, co řekl kolega ohledně psaného tisku. S výjimkou novin, které v podstatě i nadále jsou subvencovány a přitom nikoho nezajímají. Je několik takových novin ve Francii a trvá to celé léta. Takže tady jde také o potřebu těchto novin. Co se týče eh, novinářky Dafne Galicia, tak tady můžeme připomenout, že Evropská unie neváhá když přijímá sankce například proti Maďarsku. A nepřijala žádné takové opatření proti Maltě. A přitom tady orgán ohledně plurality médií vyjádřil výrazné pochybnosti. A to už určitou dobu. Takže Ehm, není, eh, je možné se pokusit také řešit tento konkrétní případ. Děkuji. Děkuji. A pan Flen, prosím. Děkuji. Výbor správně konstatuje, že svoboda médií je pilířem demokracie a že je ohrožena zmenšujícími se příjmy stištěného ztištěných médií a online giganti se dostávají do dominantní pozice. Já jsem většinu své práce strávil v, životě, eh, v Daily News a tam musím říct, že my jsme byli jediné noviny, které zaujali pro brexitové stanovisko ve své době a přitom veřejnost potom velice volala. A také je tady veliká netolerance ze strany levice vůči pravicovým novinám a vede to k tomu, že se, se jakoby cenzurují některé zprávy. Daily Mail to jsou noviny, které se věnují všemu pod imigrace až po jiná témata a přitom tam vlastně je to pod vlivem jedné levicové skupiny, která tlačí na to, co se tam bude objevovat. Dále bych také zmínil Daily Telegraph, které levice obvinovala z trestných výhrůžek politikům ve chvíli e, Brexitu a přitom ty noviny se údajně podíl byly obvinovány z toho, že kritizují a z toho byly málem podrobeny trestnímu stíhání. Musím říci, že pod pobízení k nenávisti je jistě trestný čin, ale vyjádření určitého názoru to přece trestný čin není a nikdy být nesmí. Takže bohužel tady vidíme veliké tendence ze strany levicové politiky eh, neumožňovat opačné názory a přitom takovým názorům také musí být dán prostor. Děkuji. Děkuji. Já bych vám byla velice vděčná, eh, kdyby eh, nebylo, kdybyste mohli vynechat otázku Brexitu, protože není to poprvé, co se tady o tom hovoří, takže já bych byla ráda, kdyby to tady nebylo zmiňováno v této souvislosti. Napříště už to nepřipustím. Dobře, takže Julie Ward se ještě přihlásila. Já myslím, že to nás neposune dál v této souvislosti. Paní Šojdrová. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěla poděkovat panu kolegovi Maltezemu za jeho um, stano, návrh stanoviska. Já tam oceňuji důraz na pluralitu, nezávislost a svobodu médií a také na to, že nezapomněl na mediální vzdělávání a mediální gramotnost, což je podmínkou toho, aby občané nepodléhali newsfakeům a dalším uh, negativním jevům uh, na sociálních sítích. A co mi chybí, a to bych chtěla potom zdůraznit, zdůraznit a budu navrhovat pozměňovací návrh je důraz na veřejnoprávní média protože to eh, v demokratických společnostech musí být zárukou právě objektivního pravdivého vyváženého informování všech občanů eh, které bude financované z veřejných zdrojů eh, z koncesionářských poplatků a bude nezávislé jak na vládě tak na ekonomickém vlivu soukromých společností. takže to bych ráda doplnila. děkuji. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky, Julie Ward. Well, uh, I thank you for giving me the... Děkuji za to, že jste mi dala slovo, paní předsedkyni. Já myslím, že toto je velice důležitá zpráva a byla jsem ráda, když se tady objevilo to téma mediální gramotnosti a zmínila to jedna stínová zpravodajka. A také velmi důležitá otázka toho, jak jsou sdělovací prostředky financovány a jaké politické pozice se právě objevují v médiích a někdo na ně tlačí. Já bych chtěla zareagovat na pana kolegu, protože DOP, což je politická strana v severním Irsku, dostala možnost dát dary do brexitové kampaně a platit za inzerci, za reklamy a to je něco, co nebylo v Anglii dovoleno, ale právě ty peníze se tam mm, posouvaly přes severoirskou politickou stranu. A já musím říct, že my máme určitě kvalitní novinařinu v Británii, ale není to jistě Daily Express nebo Daily Mail. A e, jedna novinářka eh, právě věnuje velikou pozornost tomu, aby odhalovala tyto temné toky peněz a to, kde se krade naše demokracie. Já bych opravdu na vás apelovala, abyste se seznámili s prací těchto novinářů a já věřím, že do budoucna se ukáže, jak demo, nám demokracii ukradly temné pravicové síly. Děkuji. Herr Messerschmidt. Srdečné díky a pan Messerschmidt. Ehm. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že tento výbor umožní větší diskusy novinářů a vy jste to právě umožnila panu kolegovi Oflinovi. Já jeho názory nezdílím, nechci mluvit o Brexitu, ale myslím, že je naprosto v pořádku, aby se tato diskuse i zasadila do konkrétního kontextu abychom si ukázali, jak svoboda sdělovacích prostředků funguje v reálném životě. Protože když se o tom budeme bavit jenom nějak teoreticky, hypoteticky, tak bude obtížné mm, to uchopit třeba pro takové méně filozoficky zaměřené lidi, jako jsem já, paní předsedkyně. A já mám ale určité obavy, pokud je o tuto zprávu a právě proto jsem se přihlásila až teď pozdě, je, že vždycky, když politici hovoří o pluralitě sdělovacích prostředků a o tom, jak by měli novináři přistupovat ke své práci, tak to vede k menší svobodě a k větší kontrole. My jsme nedávno viděli, jak komise vypracovala návod, takovou příručku pro novináře, jak popisovat migrační toky. A my si myslíme, že to jsou velmi znepokojivé věci. Média by měly mít skutečnou svobodu a ne, aby dostávali nějaké metodické návady. A já vidím, že i vy, paní předsedkyně, jistě mě chápete. Takže já doufám, že v této zprávě my k tomu budeme přistupovat velmi obezřetně a budeme opravdu nestraní, protože to je to, co média potřebují Eh, média musí být svobodná, zazněly tady třeba už Maďarsko, Polsko a jiné země, ale také musí být svobodné i od jiných eh, tlaků a vlivů, třeba i od evropských institucí a jiných. Děkuji, paní předsedkyně. Herzlichen Dank. Srdečné díky. Já jsem tady tak trošku komicky možná se dívala, protože jsem eh, si uvědomila, že Evropská komise má dokonce takovou příručku, jak by novináři měli pracovat. Já myslím, že dobrý novinář ví, jakým způsobem má pracovat a v podstatě toto může ignorovat. Takže Silvia Costa. Děkuji, já děkuji mnohokrát panu kolegovi Maltézemu. Je to velmi dobrý základ pro tuto zprávu a myslím si, že ty hlavní body se tady objevují, to je nezávislost a pluralita sdělovacích prostředků v Evropě. Já si myslím, že co je naprosto zásadní, je mm, tady ta výzva Eh, a volání potom, aby tady nebyla stále větší regulace, která bude jenom více kontrolovat, ale aby opravdu se tady šířily takové věci jako rovnost, spravedlnost a nezávislost, aby ty informace, které dostáváme, byly skutečně svobodné. Protože jinak je tady riziko, že ve stávající digitální Evropě sice budeme budovat prostě tyto digitální dálnice, sítě G5 a podobně, ale zároveň tady nebude prostor pro jiné věci. Takže my na jednu stranu potřebujeme <clears throat> opravdu správně nastavená pravidla, ale zároveň také obsah, aby byl koncipován takovým způsobem, že bude skutečně transparentní a nestraný. A v současné době tady skutečně vidíme, že nám chybí pluralita, že eh, tis v některých případech je jenom prostě e, vydavatelství a zároveň tohle je něco, co je takové bohatství Evropy, kulturního dědictví v Evropě. A teď tady jsou všechny ty negativní jevy, jako třeba fake news a jiné věci. A e, ono tady nejde jenom o ty tlaky z e, některých těch nežádoucích vlivů, ale vidíme tady i jiné věci, co třeba zmiňoval pan kolega Jiménez, že je potřeba, aby zprávy byly vědecky správné. I tohle je velice důležité. A právě proto v naší zemi jsme někdy hovořili o takzvané vědecké autority, nějakém orgánu vědeckém, který by skutečně posuzoval obsah toho, co čteme v novinách a e, třeba kde se hovoří o některých věcích, že třeba očkování nám pokleslo o 30% a samozřejmě s tím souvisí jiné negativní jevy. Takže eh, tohle to jsou všechno potom nežádoucí vlivy. A zároveň potřebujeme také informace celoevropské. Měli bychom podporovat celoevropskou spolupráci, třeba sousední státy, eh, jak jsme viděli před několika dny, kdy komise podpořila spolupráci mezi evropskými médii a médii třetích zemí a také novináři Evropy a novináři z jiných sousedních zemí. A já si právě myslím, že tohle to je něco, čemu musíme věnovat větší pozornost, abychom budovali skutečně celoevropské občanství a abychom také v této souvislosti podpořili i menší televizní kanály. Já si tedy myslím, že tohle to je něco, čemu musíme opravdu věnovat velikou pozornost, klást větší důraz na to občanství a podporovat větší spolupráci mezi jednotlivými subjekty účastnícími se komunikace. Paní Rybecka? Bardzo dziękuję Padało tu parokrotnie zdanie, že média jsou filarem demokracie. Tak, jsou... Srdečné díky. Několikrát se říkalo, že média jsou vlastně pilířem demokracie. Tak tomu je, ale za podmínky, že tato média budou naprosto svobodná. Jinak totiž jsou pouze nástrojem indoktrinace. A proto souhlasím naprosto s tím, co řekla paní Šojdrová. Řekla, že veřejno právní média musí být naprosto pluralitní a to je nutné, protože oni mají eh, odpovědnost, velmi širokou odpovědnost z hlediska eh, kulturních, eh, politických a vůbec společenských fenomenů. Takže to musíme požadovat. Za druhé, novináři. Tady souhlasím s paní Jimenez, když uvedla, že novináři Eh, velice eh, často no, jsou nuceni pracovat za velmi nevýhodných podmínek, eh, prekérních podmínek. V Evropě neexistuje cenzura jako taková. Nicméně existuje tady určitá cenzura vydavatelství a nakladatelů a to musíme také zohlednit. A poslední věc, digitální média. Tady jde o to, aby mm, ti mm, jsme zohlednili také určitý rozkol, který existuje mezi generacemi. Víte, že tištěná eh, média jsou upřednostňována lidmi, kteří jsou na ně zvyklí, zatímco digitální média patří mládeži. Ale ta indoktrinace, ta z velké části běží právě na úrovni těch starších lidí, kteří nemají digitální kompetenci eh, v tomto ohledu a nemohou ověřovat kvalitu zpráv. Takže eh, musíme se tady zaměřit na vzdělávání novinářů a na standardy tohoto vzdělávání. Víte, že máme standardy z hlediska vzdělávání jako takového, ale zde se musíme soustředit také na vzdělávání novinářů. Srdečné díky, pan Diakono. s Že bylo řečeno mnoho. Pan Malteze, tomu eh, myslím, že je to opravdu dobrá, dob, dobře odvedená práce. Jenom minutku. Uh. Jako, Herr Diakono, Sie haben das Wort. Und ja. dann Sabine Verheim. Pane Diakono, máte slovo, pak bude hovořit Sabina. No, jenom jednu věc, jako takovou trochu provokaci pro všechny. Taková úvaha, taková reflexe. E, takže jde o to, že jakýkoliv hlas, jakékoliv slovo, které se řekne, má ozvěnu a to se týká i médií, kde se jaksi vrhají nějaké informace jako ty zvuky a ty vyvolávají tu ozvěnu. Co znamená ozvěna? To znamená, to je něco, co by mělo odpovídat, nebo co eh, by eh, odpovídá tomu zvuku. Ale když hovoříme o těchto eh, zprávách, tak jak si ta ozvěna se liší od toho zdroje. Někde v temnu jsou takové struktury, které předstírají, že jsou média, ale bez jakékoliv zodpovědnosti sociální, právní anebo jiné, eh, bez jakékoliv takovéto zodpovědnosti oni změní ten zvuk, tu ozvěnu. Takže to je nesmírně důležité, abychom chápali. Eh, nemůžeme eh, prostě jasně určit, kde je ta hranice mezi médií, která zodpovědně vysílá eh, ve světle a té temné zóně, kterou dobře znáte a která mění ten zvuk, tu informaci. A já to říkám proto, že bohužel tohle přesně je ta stemnělá zóna těch fake news, které mění realitu a které nám působí bolehlav. Takže to je jenom taková výzva, ale samozřejmě je to tak trochu neřešitelné. Vielen herzlichen Dank nochmal. Entschuldigung, Sabine. Ještě se omlouvám před eh, Sabinou. To bylo nedorozumění. Já jsem viděla kolegyni, eh, vnímala kolegyni Šojdrovou a ne, neviděla jsem tebe za ní, takže prostě se omlouvám. Sabine, máte slovo. No, to je dobré, že nás vnímáte jako jednu osobu, ale přece jenom <laughs> bychom měli respektovat pluralitu. Takže nejdříve bych chtěla eh, panu Maltezovi poděkovat za dobrý podklad. Já vím, že člověk je vždycky omezen, eh, když připravuje zprávu z vlastní iniciativy, takže je eh, opravdu vhodné něco k tomu eh, dodat. Já si myslím, že speciálně digitalizace médií, to je velká výzva z hlediska novinářů. Tady musíme umět diferencovat mezi tedy tablovinými eh, noviny, které již existují dlouho a jsou kvalitní a ostatními. Nestačí jenom si říci, já jsem novinář a prostě dávat něco na internet. Eh, a přitom eh, by tady nebyla ta postačující kvalita vzdělání, to není prostě pozadí. Takže někdy je obtížné to diferencovat, takže naprosto souhlasím s tím, co řekla kolegyně Libacka. My tady potřebujeme novinářskou kompetenci, ale potřebujeme i z hlediska kvality dobré vzdělávání novinářů. Eh, dřív novinářina byla dobře placená práce, byla odpovědná, a byla, byli to lidé kompetentní, dobře vzdělaní v minulosti. E, v současnosti mnoho novinářů má prekérní zaměstnání, dostává minimální mzdy, takže i to hraje roli. Nechci říct, že e, špatný novinář je ten, který je špatně placen. E, samozřejmě to tak není. Nicméně Nějakým způsobem to s tím také souvisí, protože ten, kdo je eh, dostatečně placen, dělá také postačující rešerše a potřebuje k tomu prostě finanční podmínky to je nutné a to musíme také brát na vědomí z hlediska těch eh, nakladatelských a mediálních koncernů, eh, kteří podnikají v této oblasti. Ty vlastně diktují ekonomické podmínky, takže Eh, eh, víte, že to má velký význam z hlediska prostoru eh, v Evropě, ale také je tady otázka etiky novinářů. I to by mělo hrát určitou roli. Novinář by si měl klást otázku, jakou roli tady mám z hlediska společnosti a zda funguji ve prospěch společnosti. Prostě není možné jen tak si nějaký příběh tady vymýšlet nebo prezentovat, pokud na něj narazím Eh, je dobré to dobře zpracovat a hlavně se eh, dopátrat pravdy. O to jde. Já si myslím, že eh, tady musíme dávat pozor na to, aby novináře dělali rešerši, aby si uvědomili, co má jaký dopad a jakým způsobem s tím budou pracovat. Já myslím, že média mají obrovskou moc a ta tendence je tady, že vlastně eh, je tady určitý tlak na tato média. My to vidíme v Polsku, vidíme to také částečně v Maďarsku, kdy držitelé moci se snaží omezovat eh, samostatnost a svobodu médií. A někdy Někdy to také souvisí s finančními dopady, to znamená, kdo dostane smlouvy, kdo nedostane, eh, kdo bude připuštěn v této oblasti. Takže máme tady samozřejmě tu smutnou záležitost s Maltou. Eh, tady eh, samozřejmě je důležitá rezoluce parlamentu proti Maltě není možné, abychom eh, v podstatě zavírali oči před některými situacemi a musíme dávat hlavně pozor na to, aby eh, občané měli právo na informace, ale jsou tady také povinnosti novinářů. Musíme tady zajistit finančně, ekonomicky eh, novinářskou práci, musí mít možnost dělat rešerše, kvalitně se vzdělávat a musíme vytvořit i správné podmínky pro tu novinařinu. Ano, Srdečné díky. Já myslím, že to byla velmi dobrá diskuse, která poukázala na to obrovské množství faktorů, které musíme zohlednit. Pluralita, vzdělávání novinářů, mediální kompetentnost, otázka ekonomických podmínek novinářů, ale také otázka nezávislosti médií, otázka plurality médií, to vše hraje velkou roli v této souvislosti. Já bych chtěla pouze ještě poukázat na to, že samozřejmě eh, do této zprávy můžeme dát všechno to, co tady zaznělo, ale výlučnou kompetenci máme pouze v mediální oblasti. Takže když hovoříme o pluralitě médií nebo o svobodě médií, tak to můžeme učinit, ale nemůžeme požadovat na Libe, aby to naprosto totožně převzala do své zprávy. Eh, tady eh, můžeme požadovat pouze, aby převzala to, co se týká čistě kompetence v oblasti médií. Máme výlučnou kompetenci v oblasti médií. Tam máme exkluzivní výlučnou kompetenci v této zprávě. Ale nejsme zodpovědní za svobodu médií a pluralitu médií. Tam je kompetentní výbor LIBE. To je složité. Proto říkám, že my tady můžeme v té zprávě říci, co chceme, ale výlučnou kompetenci máme v oblasti médií. A e, také to e, takto budu interpretovat i v tom smyslu, že do toho patří i vzdělávání novinářů. To je také součástí naší kompetence. Ale chtěla jsem jenom upozornit, že tady musíme trochu diferencovat z hlediska naší výlučné e, kompetence. Takže teď v podstatě jsme měli si vyslechnout komisi, ale vzhledem, myslím, že tady nejsou, ještě Sabine. Nebylo by jednodušší, e, kdybychom Eh, prostě udělali dvě kapitolky do toho stanoviska, kde bychom se soustředili pouze na to, co je naší výlučnou kompetenci a potom eh, v tom eh, stanovisku Libe bychom jenom předali naše názory. Nebylo by dobré, aby Libe nám potom škrtala i věci, které spadají do naší výlučné kompetence. Takže prostě udělat speciální část, kde bychom se zabývali výlučnou kompetencí a potom stanoviska eh, obecně. Ano, to můžeme takto učinit a to bude také úkol zpravodaje a stínových zpravodajů. Můžou to takto vydeferencovat, aby bylo jasné, kde máme výlučnou kompetenci a kde vlastně poskytujeme jenom naše stanovisko výboru LIBE s prozbou, aby to bylo náležitě zohledněno. Já chci jenom upozornit, že ta diskuze v Libe bude jistě probíhat podobně jako ta naše diskuse, kterou jsme dnes měli. A e, možná oni budou dosti vděční za to, že podáme určité podněty. Ale nicméně bylo by dobré, e, abychom měli na mysli to rozdělení, to znamená výlučná kompetence a potom eh, stanoviska podle článku 53. Ale já myslím, že v rámci toho technického řízení, vyjednávání ohledně kompromisu to můžeme dostatečně diferencovat. Takže já se dívám, komise tu není? Ne, ne, tady nejsou zástupci komise, kteří by mohli eh, vystoupit. To v podstatě není nějaká výtka. My jsme totiž změnili časový program, takže ještě Kurce bude hovořit. Grazie. E... Děkuji. Já pokud vím a pokud znám kolegy Libe, tak si nemyslím, že budou vyžadovat výlučnou pravomoc na téma pluralitu a ono by to ostatně z jejich strany bylo málo pluralitní. Je tady ale jeden aspekt, který tady asi kolegové zmínili nejčastěji, a to je ta mediální gramotnost a vzdělávání. Čili to je něco, na čem se shodují všichni, protože cesta informací, podávání informací je plná technologických změn a revolucí a e, zdálo se, že nová média úplně zničí všechny předchozí média, rozhlas, televizi, noviny, ale to se zatím nestalo, protože ten rámec se prostě přeformoval, změnil se ten systém a také díky tomu, že veřejnost se naučila používat i nová média. Ale dnes je to trošku jiné. Dnes je to tak, že nová média rozšířily představu takovou, že získat informace je jednoduché, že to zvládnou všichni. Ale přitom jsou tady ty fake news, ano, všichni každý den používáme Wikipedii, ale přitom i Wikipedie je plná těch fake news. A když ji používáme k tomu, abychom se informovali o něčem, co nic nevíme, ani si to neuvědomujeme. Když já třeba hledám na Wikipedii něco, co znám dobře, tak si uvědomuji, kolik chybných a nepřesných informací tam je. A přitom to je nejvíce konzultovaná encyklopedie na naší planetě v této chvíli. Takže vzdělávání to je opravdu veliká výzva. V tuto chvíli určitě nikdo nemůže napadnout to, že náš výbor tady sehrává velmi důležitou úlohu a že naše kompetence je tady hlavní. Je to tedy veliká výzva, kde eh, je to něco obtížného i pro ty, kdo, jsou, kdo se snaží být novináři, aby našli správné nástroje pro to, jak rozšiřovat skutečné vzdělávání veřejnosti a naučit je opravdu pracovat s novými médii. Srdečné díky. Takže já přeji všem stínovým spravodajům, spravodajkám napínavé diskuse při setkávání a vycházím z toho, že se nám podaří eh, přijmout dobré stanovisko pro výbor Libe. Takže srdečné díky. Takže tím jsme dokončili tento bod. Problém tady máme v tom, že naši vítězové ceny Karla Velikého tady ještě nejsou, takže musím na chvíli přerušit naše jednání. Ale velice vás prosím, zůstejte, zůstaňte zde nebo v blízkosti. V minulosti jsem často měla zkušenost, že v podstatě ten sál byl trošku prázdný, když dorazili vítězové této ceny. Takže nesmí zapomenout na to, že to byli mladí lidé, kteří se velmi, velmi angažovali v různých iniciativách a myslím si, že opravdu si zaslouží naši pozornost, proto vás prosím. Nechoďte daleko, přerušuji jednání, ale bylo by dobré, abychom pak mohli náležitě věnovat pozornost těmto vítězům této ceny Karla Velikého. Já jenom stručnou technickou otázkou. Kdy, tady, kdy sem dorazí tito vítězové? Já mám totiž v 11 jiné zasedání. Oni v podstatě 10 hodin se setkávají s předsedou a mají se s ním fotit. 10 hodin. My víme, že někdy to může trvat delší dobu, takže myslíme si, že nejpozději v půl jedenácté by tady měly být, v půl jedenácté. Možná už za pět minut a nejpozději v půl jedenácté.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

já bych vás chtěla poprosit, abyste přestali soukromně mezi sebou vést rozhovory nebo je vést venku. Je pro mě opravdu zvláštním potěšením, že dnes vlastně skoro tradičně každý rok se zde zabýváme mm, udělením ceny Karla Velikého a vítáme tady vítěze. Takže Letos se trošku odkloním od toho tradičního formátu, protože my slavíme desetileté výročí udělování této ceny. Takže máme tady vlastně celou řadu vítězů už od roku 2008 a dnes eh, vítám tyto vítěze, kteří již nás eh, navštívili v minulosti a je fajn, že jste opět dorazili sem. Takže bez dalších eh, Kliček. Chtěla bych se přivítat eh, tři mladé zástupce, kteří letos eh, získali tuto cenu. Pocházejí z Polska, z Dánska a z Nizozemska. A vítězem je letos eh, projekt Erasmus Evening z Polska a zde ho bude představovat Gabriela Jelonek. Je to projekt, který mm, obsahuje celou řadu rozhlasových vysílání, což nás tady velice zajímá a smyslem bylo informovat v těchto jednotlivých programech o Erasmu, o možnostech studovat v zahraničí, takže e, přiblížit mladým lidem e, tyto možnosti a cílem je podporovat vzájemné porozumění, interkulturální dialog a překonávat eh, hranice v různých mentalitách. Druhá cena patří Rediscover Europe z Dánska. Tento projekt zde zastupuje Monika Elend. Tento projekt chtěl podporovat eh, angažovanost občanů ve prospěch Evropské unie Eh, organizovali různé eh, party eh, na ulicích, různé aktivity a smyslem bylo tedy podporovat Evropskou unii. Spíše v regionech na severu Dánska, kde jsou spíše skeptičtí. A třetí cena byla udělena za RV Europe a z Nizozemska a zastupuje je zde Tis Gitzel. RV Europe je online platform mladých spisovatelů, novinářů a jiných kreativců, kteří píší o Evropě, kterou mají rádi. Tento projekt má motivovat mladé evropské čtenáře, Jedná se o vlastně jakési, jakési nová narrativa o Evropě. Eh, je zde snaha prosadit evropské myšlení. Takže nyní máme necelou hodinu k dispozici na představení těchto jednotlivých projektů. Takže hned bych předala slovo našim mladým hostům, aby nás seznámili se svými projekty. Vítězi jste vy všichni a vítězem je především Evropská unie jako taková v rámci tohoto eh, vynikajícího se angažování se mladých lidí ve prospěch evropského projektu. Takže srdečně blahopřejeme těmto třem vítězům a myslím si, že si zaslouží náš potlesk. Tak a začneme s představením projektu Erasmus Evening z Polska. Paní Jelonek, máte slovo na přibližně sedm minut. Try to speak in English. Dobré ráno, budu se snažit hovořit anglicky. A mám tu takovou prezentaci, uvidíme, jestli to bude fungovat. Už by to mělo začít. Takže eh, já jsem byla dvakrát studentkou Erasmu 2014 průběhu programu eh, té Erasmu, pak se z toho stal Erasmus+, plus, vím, jak se ten program změnil a to je to takový případ toho, jak nouze naučila Dalibora hosti. Eh, Chci, chtěla jsem eh, zkrátka vytvořit nějaké místo, kde mohou lidé říct, co chtějí, kde mohou eh, se podělit o svou zkušenost. Pokud chcete najít nějaké eh, praktické informace o Erasmu, musíte hledat na internetu, na, blozí, na blogzích, na různých platformách a prostě hledat. A já jsem pracovala na studentském rádiu, radio Meteor, eh, Mickiewiczowa univerzita v Poznani. A věda, teď nám to vypadlo. Takže asi za, za chvíli. Pět to stačí, někdy ne. Další výpadek mikrofonu. A, jo. A můžete samozřejmě řešit všechny problémy, které ne vždy jsou eh, jednoduché. Třeba já jsem sama byla ve Španělsku. A univerzita eh, řekla najednou, že ne, ne, nemá dokumenty. A já jsem přitom byla studentskou Erasmu, ale musela jsem počkat dva týdny, než se eh, ty ztracené dokumenty znovu udělali, protože někdy se prostě internet ty věci pohltí někdy. No prostě se to někdy tak děje. A Armenie, Gruzie, tady jsou lidé z Gruzie, z Itálie. Tahle, eh, tahle ta eh, slečna je z Kazachstánu, popředí, hovořili jsme také o zvicích, o eh, každodenním životě. Protože když někam jedete, tak jste samozřejmě součástí pak nějakého společenství hovořili jsme také o sociálním erasmu, protože zásadní věc je o tom, že když někam jedete, tak samozřejmě se to netýká, nejde, nejde jen o studium, a, ale taky, že objevujete nové město, chodíte na večírky a můžete tam zanechat nějaké pozitivní stopy. Můžete pomoci lidem učit se cizí jazyky, třeba v Portugalsku, to byl můj druhý Erasmus, tak tam lidé učili eh, jiné, jak eh, třeba hrát na kytaru, nebo i jazyky, prostě různé věci. Je možné eh, se sdílet to, co umíme a učit ostatní. Nebo jsme tam byli na vinobraní, ehm, připravovali jsme nějaká, nějaké různé pokrmy, nebo jsme kupovali různé hygienické potřeby pro chučí občany takže když někam jedete, můžete vždy se podělit o to, co máte, ať už je to cokoliv, nebo to, co umíte. Takže my jsme, všichni jsme samozřejmě odlišní, ale všechny země, všechny národnosti mají něco, co, co se mohou podělit s jinými. A můžeme ukázat, že snadné někam je být součástí toho společenství a pak se vrátit a být o to o, o, bo, bohatší a chytřejší. A, a jak si Eh, odbourávat bariéry ve vlastním mozku, bořit stereotypy. Protože pokud eh, eh, nejsme propojeni s ostatními, pokud nespolupracujeme, no tak je pak těžké Eh, vědět, jak s nimi spolupracovat. To vím i z vlastní práce. Lidé, kteří nejezdí do zahraničí, kteří jsou pořád na jednom místě, ve stejném městě, nejsou příliš otevření. Když mají jednu myšlenku, tak se z té myšlenky může stát utkvělá myšlenka, nechtějí potom eh, poslouchat nikoho jiného. A když jedete na Erasmus, musíte spolupracovat. Je to taková praxe. A, takže podle mě Erasmus by měl být povinný pro všechny v tom, tímto programem se snažíme ukázat, že That is just opening. Tedy, že to je něco, co uh, lidem otvírá obzory o, o, o duševní. Vidíte, že jsme dokonce zpívali v tom rádiu. No a eh, můžete se podívat na náš facebookový profil e, Erasm, eh, večer Erasmu, Erasmus Evening teď jsem to změnila, dala jsem tam jméno, a protože lidé vytvářeli falešné profily. A e, teď máme nový program, nové vysílání e, vlastně z Evropského parlamentu, tak bude to také na YouTube. A mám také blog, kam, e, kde publikuji informace o Erasmu. A informace o novém, nových eh, pořadech, které odvysíláme. Děkuji vám za pozornost. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky. Skutečně tady slyšíme velkou chválu a také registrujeme toto nadšení. Vy byste mohla být velvyslankyní tohoto eh, Erasmu a mohli bychom poukazovat na to, že potřebujeme mnohem víc peněz na to. A nyní paní Elend bude hovořit o projektu Rediscover Europe z Dánska. Máte také sedm minut na prezentaci. Thank you. Uh... Děkuji. Já bych chtěla v úvodu zmínit, že jsem velice šťastná, že tady mohu zastupovat dánský projekt, který vyhrál druhou cenu eh, v ceně Karla Velikého a jsem také Evropanka, protože jsem původně Polka a v Dánsku žiji 6 let a velmi silně se cítím být Evropankou. Takže náš projekt Objevme znovu Evropu. Myšlenka tohoto projektu vznikla ve chvíli, kdy jsme měli pocit, že je potřeba ukázat lidem nebo připomenout lidem, co skutečně znamená jednotná v rozmanitosti. Eh, projekt se uskutečnil ve městě Alborg, to je město v Dánsku, a v roce 2016 byl prohlášen jako nejšťastnější město v Evropě. A zároveň je to domov z více než 150 různých národostí. A to je něco, co jsme chtěli ukázat. Chtěli jsme ukázat, jak bohatá kulturní rozmanitost obohacuje naši společnost. Evropa potřebuje dobré příběhy a to je to, co jsme chtěli ukázat. Kladný příběh, dobré integrace. A ukázali jsme to tak, že jednak jsme uspořádali kulturní e, průvod. Jmenovalo se to Kultura sjednocená v rozmanitosti. Bylo tam spousta hudby, jídla a tance. Pozvali jsme všechny kulturní skupiny, co tam máme, všechny různá združení, neziskovky, schromaždili jsme více než 16 různých skupin. To není tolik ze 155, ale ten projekt jsme znovu zopakovali v letošním roce a to už to číslo bylo mnohem vyšší. Další část projektu spočívala v tom, že jsme se zaměřili na informování. Uspořádali jsme řadu aktivit v Den Evropy a myšlenka byla taková zapojit lidi mnoha různými způsoby. Mluvili jsme s lidmi na ulicích, rozdávali jsme materiály, převleky tam byly, prostě různé věci, abychom zaujali abychom upoutali pozornost. A o tom byl tento projekt, o informování lidí o Evropě a prožití Evropy. A také bych chtěla mluvit o e, tom, co tento projekt nám dal. Ten projekt nás inspiroval v tom, co můžeme udělat ještě víc. Co dalšího můžeme udělat proto, aby lidé cítili více propojeni se společností. Evropská unie nám umožňuje se přesouvat, pohybovat mezi různými členskými státy. A já bych chtěla zmínit, že během posledního měsíce a půl se v Dánsku konaly místní a regionální volby. A třeba, že volební účast mezi dánskými občany je obvykle vysoká, tak my jsme si položili otázku, co evropští občané, kolik evropských občanů ví, že má možnost se účastnit voleb a kandidovat a ukázalo, my jsme udělali průzkum a ukázalo se, že ta účast těchto lidí nedánských byla velmi nízká, že ani nevěděli, že mají to právo se účastnit. Řada lidí tam totiž je mnoho let. Někteří tam začnou studovat, ale potom už tam i pracují, přivezou si tam rodinu, vytvoří rodinu a oni si myslí, že když nejsou přímo dánové, že nemohou se voleb účastnit, ale přitom mohou. A tak jsme uspořádali takovou kampaň, Vedli jsme to v angličtině, Rozstávali jsme materiály, jmenovalo se to Poznej svá místní práva, pozbuzovali jsme lidi v tom, aby volili, proč by měli volit. A uh, musím říci, že ty volby probíhalo to měsíc a půl. Ta kampaň včera byly právě volby a my teď si držíme palce. Dnes se právě ty hlasy počítají a brzo už uvidíme tady výsledky a doufáme, že ta účast mezi evropskými občany bude, občany bude teď mnohem vysoká, protože o to jsme se snažili že když se přestěhujete do jiné země, tak nejde jenom o to, že tam začnete pracovat a se součástí sociálního života, ale je také důležité se zapojit do politického života. Tak můžete začít přispívat a být součástí nové komunity, kde chcete žít. A to je to, co jsme se snažili udělat, aby to bylo inspirativní, abychom něco změnili. Eh, upoutali jsme pozornost i národních médií v Dánsku, takže ta kampaň se takto dostala i do jiných komunit a my doufáme, že to bude dobrá pozitivní změna a že budeme inspirovat další země, aby se zapojili i jinde lidé, aby se do voleb zapojili nejenom místní lidé, ale i jiní evropští občané, aby znali svá práva. Děkujeme. Já, Mnohokrát děkuji i za tento úžasný projekt, podle mého názoru. A doufám, že dnes večer budete moci eh, jaksi hrdě konstatovat, že počet těch voličů se zvýšil díky této kampani. Doufám, že tento projekt bude i dále žít a že se nebude konat jenom v Dánsku. Takže srdečné díky. A nyní se dostáváme k třetímu projektu RV Europe z Nizozemska. Pane Geisel, máte slovo opět na sedm minut. Welcome everybody. Děkuji, eh, vítám vás všechny, jsem rád, že jste tady. Je to dobrá příležitost pro nás prezentovat naše projekty a také strávit několik dnů v Bruselu a také pohovořit s předchozími vítězi této ceny. To je výborná příležitost pro nás všechny. Já bych tady chtěl prezentovat náš projekt Are We Europe, jsme Evropa. Eh, naše nadace vydává měsíční, měsíční časopis, máme také webové stránky, interaktivní stránky, kde máme multimediální příběhy o Evropě, je to více takový kontextový eh, žurnalismus, nejsou to přímo zprávy a díváme se na různá témata z různých pohledů. A já bych vám teď chtěl přehrát to úvodní video z našich webových stránek a potom ještě pohovoříme o projektu. We are the generation that grew up in Europe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 Okay, thank you. Dobře, děkuji. Takže toto video velice ukazuje naši motivaci, proč jsme tento projekt spustili. Původně jsme byli čtyři studenti z Amsterdamu, kteří jsme studovali na International University a měli, pocházíme ze čtyř opravdu různých oblastí. Já jsem novinář, další kolega pracoval na Evropsk- v Evropské komisi v mediálním oddělení, potom jiný byl webdesigner a další pracoval ve startupu. A my jsme se spojili a měli jsme takový společný pocit, že v národních médiích je Evropa zobrazována velmi jednostranným způsobem. Hodně to bylo zaměřeno na politiku a ekonomiku a ta osobní stránka Evropy úplně zmizela. Takže my jsme se rozhodli spustit tento projekt ke konci našeho magisterského studia a hodně se to začalo vyvíjet. Začali jsme to nejprve jako online blog, kde by Evropané zveřejňovali svoje příběhy a teď jsme to změnili na měsíční, kde pracujeme s designery, eh, fotografy, filmaři, hudebníky, umělci, různé profese, říkáme tomu evropští kreativci z tvůrčích profesí, věnujeme se různým tématům a myslíme si, že to je takové celoevropské vyprávění příběhu pro mladé lidi. Nemělo by to spočívat jenom v textech nebo v nějakých dokumentech, ale mělo by, mohlo by se to kombinovat prostě, aby tam byly různé formy sdělování příběhů, z různé formy vyprávění. A chceme ukázat jinou stránku Evropy, která se obvykle v mainstreamových sdělovacích prostředcích tak neobjevuje. A také jsme chtěli trošku změnit to negativní zobrazování Evropy, které se hodně mm, používá v ekonomickém a politickém pohledu, ale ta osobní stránka Evropy se zatím tady neobjevuje. Takže e, náš konečný cíl je vybudovat síť celoevropského vyprávění a vypravěčů a pracujeme společně na projektech, e, které Eh, se snaží pracovat na utváření Evropy, budování eh, budoucnosti Evropy a myslíme si, že čím více různých příběhů a názorů zaznamenáme, tím lepší povědomí o Evropě dostaneme. A právě proto ten projekt se jmenuje Our Europe, jsme Evropa, je to jakoby otázka a my se snažíme na to hledat odpovědi. A samozřejmě jednu, jednoznačnou odpověď nemáme, ale snad se nějaké odpovědi aspoň blížíme. Děkuji za pozornost. Ja, vielen, vielen. Takže mnoho, mnoho srdečních díků také za tento úžasný projekt. Když se podíváme na tyto tři projekty a když si vzpomeneme na ty projekty, které jsme zažívali v minulosti v této souvislosti, tak přece jenom eh, nemusíme mít obavy ohledně Evropy, eh, protože opravdu eh, toto je velmi přesvědčivé, i když je nutné vést kritickou diskuzi a také je dobré si klást otázku, jak udělat Evropu lepší. Ale po tomto zážitku máme dojem, že přece jenom se nám podaří eh, zlepšit tu cestu k Evropě a myslím si, že je to zodpovědná a dobrá cesta bez těch nacionalistických omezení, kterým nesmíme v současnosti podléhat. Já myslím, že tohle to je ta nejlepší cesta a je dobré, že máme tyto úžasné podporovatele, takže se nemusíme obávat budoucnosti. Srdečné díky. Nejdříve dám slovo našim koordinátorům ohledně jejich otázek nebo připomínek, pak mohou hovořit další členové a pak se vrátíme opět k našim třem vítězům. Sabine Frhaň jako první. Nejdříve chci říci, že mě velice těší jako poslankyni z Aachen, že jste zde mezi námi a že jste nám představili tyto vaše úžasné projekty. Já si myslím, že tato cena je úžasná iniciativa. Je dobré takto eh, odměnit angažovanost mladých v Evropě. Je dobré tady mít tuto platformu Eh, kde se dozvíme, co se dělá a kolik nadšení a angažovanosti existuje v té mladé generaci v Evropě. Takže ještě jednou díky vám všem, nejenom těm současným vítězům, této letošní soutěže, ale i těm, kteří v minulosti se účastnili a eh, jednalo se o celou řadu projektů, které byly opravdu úžasné a myslím si, že to je něco, co si opravdu zaslouží naši pozornost a možná ještě více pozornosti by tato záležitost měla získat. Mám otázku na vás všechny. Dle vašeho názoru, co si myslíte, co bychom mohli my udělat v Evropském parlamentu, aby se ještě lépe podporovala tato angažovanost mladých lidí? Eh, samozřejmě, eh, že můžeme bojovat za zvýšení rozpočtu v členských státech. Peníze to je jedna věc, ale eh, co si myslíte jako politici, jako představitelé evropských institucí, co můžeme udělat ve prospěch tohoto nadšení, jak můžeme lépe podporovat vaši práci? Srdečné díky. Silvia? Molti complimenti. Eh, Děkuji. Já budu mluvit italsky. Mnohokrát vám gratuluji k vašim projektům. Já jsem v minulosti velmi pozorně sledovala tady tuto cenu Karla Velikého, i co by členka Evr- eh, poroty a opravdu mě vždycky nesmírně zaujala ta diverzita a ta inspirace, kterou tady máte. Já mám pocit, že všechny vaše tři projekty berou v potaz tedy to, že na jedné straně jsou tady mladí lidé, kteří se zvyklí pohybovat se za hranice, takže opravdu váš apel Erasmus pro všechny, to já také velice vítám a byla bych ráda, nevím, jestli se podaří pro všechny, ale bych, bych ráda, kdybychom měli dispozici aspoň desetkrát víc zdrojů, než máme na ten Erasmus a uh, vím, že tady je veliká podpora mladých lidí pro tento projekt. A chtěla bych se zeptat, eh, vy z vás, kteří jste nikdy nezažili hranice a přesto se ptáte, po ident, jaká je identita Evropy, jestli skutečně dobře evropští občané znají ta práva, protože ta práva tady jsou, ale ne vždycky jsou známé. A potom také tady ten váš nový narrativ, který tady představujete. Eh, máte různé přístupy, ale přesto tady máte něco společného. A já myslím, že my potřebujeme opravdu oslovit nové mladé generace, aby eh, oni mohli vyprávět svým jazykem a mluvit o tom, že Evropa je otevřený prostor protože někdy je to, to něco, na co se zapomíná, co se považuje takřka za samozřejmost, úplně se to ignoruje a přitom vy ve vašich kreativních projektech ukazujete, jak je důležité aktivní občanství a také dobrovolnická práce, jak je potřeba tyto koncepty znovu a znovu představovat a bránit a ne něco, není to něco, co tady bylo vždycky. To rozhodně ne. Naopak, to je něco, co si musíme stále a stále připomínat a také velmi dobrá je různá spolupráce s těmi fóry, sítě Erasmus a podobně, politiky pro mladé lidi. My to všechno podporujeme a já chci říci, že opravdu hlavně tady ta vaše kreativita, to je něco, co by mělo mnohem víc být předmětem komunikace. My tady dnes budeme také mluvit o Evropském sboru Solidarity, předtím jsme tady měli bod zaměřený na ty mladé hudebníky. A já si myslím, že opravdu to by mělo mít skutečné evropské téma, téma identity, téma spolunáležitosti. My jsme jednak národní občané, ale také evropští občané. A to si musíme znovu a znovu uvědomovat a to je velká výzva. Děkuji. Děkuji. Pan Kurce Malteze. Grazie. Děkuji. Musím říct, že jste sem přivezl, přinesl opravdu takový závan entuziasmu a e, kromě té ceny by vám možná instituce měly udělit úkol eh, komunikovat za za naše instituce, protože Evropská unie někdy v té komunikaci zaostává a možná bychom komunikaci měli svěřit právě mladým lidem. Eh, jedna věc, eh, co mě ovšem trošku mrzí, je, že mě mrzí, že taková velká tvořivost ze strany mladých evropských lidí je promarněna, protože Evropa není schopna někdy dát práci všem mladým lidem. A proto já se ptám, jestli může Evropská unie a demokracie přežít, když nebude vytvářet dostatek příležitostí pro nové generace, nebo respektive když budeme mít méně příležitostí, než jsme měli pro ty předchozí generace. A v této souvislosti se chci zeptat vás, co si vy myslíte o pracovních podmínkách, pracovní situaci vašich vrstevníků ve vašich zemích. Děkuji. Dank, Monika. Děkuji. A paní Šojdrova. <clears throat> Thank you very much. Uh, Děkuji vám. Chci poděkovat vám všem. Já jsem tedy z té exotické země České republiky, ale máte mou úctu, můj respekt. Mám otázky. Trochu se obáváme pokud je o situaci v Polsku, a vy jste z Polska, jistě, že tady odpověď na otázku, jestli jste Evropa, tak určitě řeknete, že ano, že vy, mladí lidé, jste tou perspektivou Evropy, ale vy jakožto Polsko jste připraveni hájit svobodu a evropské, hodnotu v Pol, evropské hodnoty v Polsku, protože pro mě ta situace je trošku je riskantní, je tam hodně rizik ve vaší společnosti, tedy z toho, co vidíme. Takže to je otázka na vás, na mladé Poláky. A velmi vám děkuji za vaši odvahu a za va- vaše angažma. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky, pan Malinov. <coughs> To... Já jsem jen chtěl poděkovat za vaše prezentace a pokud eh, to na vás tedy udělá dojem, já budu muset za chvíli eh, hlasovat na jiném výboru, ale našel jsem náhradníka, takže tady přesto s vámi budu. A eh, je to nejenom proto, že o to mám velký zájem, já jsem sem z Bulharska a vytváříme tam evropskou koalici a máme jeden jediný cíl, a doufám, že ho můžeme dosáhnout a to, aby příští evropské, evropské volby byly volby, z jich se bude účastnit největší počet mladých voličů. Protože skoro všude v Evropě vidíme, že mladí lidé se příliš neúčastní. Já doufám, že v dalších evropských volbách se nám ten eh, cíl snad podaří. Další eh, eh, evropské volby v různých státech tak snad eh, tedy budou eh, se vyznačovat větším podílem mladých voličů. A vy jste mi dnes k tomu dali určité podněty, myšlenky. A pokud eh, je použijeme, tak vás budu informovat. Takže je dobré, že víte, že to, co děláte vy, má dopady všude v, po celé Evropě. Ano, srdečné díky. Ano, pan Venta ještě? Děkuji. Takže jsou to dva, po, po, dvě, dva tedy zástupci polských vítězů, takže já budu hovořit svou mateštinou. Takže vám gratuluji. Srdečné díky také z mojí strany eh, na adresu eh, vítězů. Kolegové již řekli mnohé v tomto ohledu. Já si myslím, že tyto projekty jsou spojeny jedním společným faktorem, a sice novou evropskou perspektivou. My vidíme v těch jednotlivých prezentacích, jaké je směřování z hlediska budoucnosti. Dřívější projekty, a to je trošku i otázka, eh, je, zda to bylo nějakým způsobem propojeno se studiemi nebo s kariérou. My jsme před chvílí měli také diskuzi ohledně novinařiny v Evropské unii. A e, je zřejmé, že e, si musíme uvědomit, že i když jsme cizinci e, v jiných zemích, tak máme něco společného. Je tady jasná otázka, jak to bude vypadat v budoucnosti, jaké tady budou další kroky. A chci se vás všechny zeptat, jak chcete nadále v budoucnosti rozvíjet tyto projekty. Ano, srdečné díky. A nyní zpět slovo našim třema vítězům. Kdo chce začít? Paní Jelonek? Chcete začít? Já má. <laughs> Frau Jelonek. Fang an. Pan Jelonek. Okay, and start. I will try. Dobře, tak já začnu. <laughs> Zkusím nejprve zareagovat na tu první otázku. Co by mohla Evropská unie udělat pro mladé lidi, aby byli více evropští? jaký je můj pocit. Eh, ano, Jistě máme určité financování, máme určité programy, ale já jsem studovala ve dvě, dvou eh, cizích zemích a také tady v Polsku a viděla jsem, že mladí lidé se neučí cizí jazyky. A to je velký problém. Nemůžete komunikovat, když neumíte ani anglicky. Jak se pak chcete domluvit s jinými lidmi? Jak chcete spolupracovat se zahraničními studenty, kteří například přicházejí do Polska a kteří potřebují pomoc a vy nedokážete říct nic? Takže to je první věc. Eh, já si myslím, že bychom měli dát větší důraz na vzdělání. Ne prostě vzdělávání Evropské unie, ale prostě cizí jazyky. Když budeme znát cizí jazyky, budeme se moci více o sobě dozvědět. Takže to je jedno řešení. Například, já když jsem studovala ve Španělsku, tak tam jsem se domluvila španělsky a mluvím španělsky, ale někdy, když jsme v naší skupině měli člověka, který španělsky nemluvil, tak to byl jako outsider. Já nechci nikoho obvinovat, ale lidé si někdy myslí, že když člověk nemluví vaším jazykem, mateřským jazykem z té skupiny, že je horší. To ale není pravda. Takže to znamená, že musíme vzdělávat obě strany, nejenom ty, kdo jazyky neznají, ale i ty, kdo jazyky znají, aby byli tolerantní. A potom si myslím ještě druhá věc, vzdělávání v regionech, protože my mluvíme o evropských projektech, národních projektech, ale například já jsem svůj projekt dělala sama, to byl individuální projekt, já jsem si zvala hosty, eh, editovala jsem ten program, trávila jsem noci tím, že jsem sestříhávala hlasové příspěvky, hudbu, Eh, kamarádi z rády a my s tím pomáhali, poskytovali technickou podporu a to bylo všechno. A pokud jde o moji univerzitu, tak jsem vděčná, že jsem měla možnost si udělat to, co jsem chtěla. Ale nebyl tam, já nevím, nějaký mentor, který by to sledovala, říkal, můžete udělat to, to nebo to. Dobře, já jsem hodně kreativní člověk, mám hodně invenci, mám nápady, co dělat, ale ne všichni jsou takový. Takže možná někdo by potřeboval nějakou podporu, ale nemůže to být jako učitel, třeba nějaký mentor. To je někdo jakoby jakýsi kamarád, který ale zároveň vás může něco naučit. Tak potom další otázka se týkala nezaměstnanosti v Evropě, to nechám nakonec. Potom tady byla ta otázka z té takzvané exotické země. Někdy je to opravdu exotická, já jsem to říkala jako vtip, ale polští studenti to někdy říkají a byl to v podstatě takový kompliment, že jsme sice rozdílní, ale to je i fantastické. Ty rozdíly někdy jsou velmi dobré. A ano, jak jste mluvila o tom, co se děje v Polsku, že to je trošku šílené. E, ano, oba naše projekty, ten polský a ten nizozemský, jsou novinářský. Já jsem také novinářka. Já jsem studovala dvě věci, jednak politické vědy a jednak novinařin, žurnalistiku a sociální vědy. A já si myslím, že my jako novináři musíme být skutečně odpovědní za to, co lidem říkáme. A není možné, abychom v Polsku o to přišli. Lidé si říkají, co chtějí a nepřemýšlejí nad tím, jaký to bude mít dopad na jejich posluchače, diváky či čtenáře. A já myslím, že to je někdy velký problém právě v žurnalistice, ale i v politice, protože lidé sdílejí, předávají nenávist. A nejsou žádné hranice toho, co mohou říct a co by říkat neměli. A když lidé slyší, že můžete křičet na jiné lidi, obvinovat jiné lidi, tak to dělají jeden druhému. A jak to udělat v Polsku? To je velmi složitá otázka, populismus narůstá nejenom v Polsku. Já jsem to viděla v roce 2014 i ve Španělsku, když jsem tam byla jako studentka Erasmu a sice bych to říkat neměla, ale takový příklad. Jednou během třídy jsem se zeptala anglick, kamarádky, která mluvila anglicky na jedno slovo, kterému jsem ve španělštině nerozuměla, ne, ne, nenašla jsem to nikde na internetu, ve slovníku a já jsem se anglicky zeptala a jiná studentka, jiná dívka řekla, proč tady mluvíte anglicky? Já jsem řekla, protože nerozumím jednomu slovu. A ona mi řekla, tady anglicky mluvit nemáš, tady jsi ve Španělsku a teď je pro tebe nejdůležitější jazyk španělština. A já jsem řekla, dobře, ale já se tady jenom učím. A ona na mě byla opravdu nepříjemná a řekla, ty jsi tady přijela z východní Evropy, ty tady utrácíš evropské peníze a přitom se tady jen tak bavíš, jen tak si tady užíváš se španělskými kluky, já nebudu říkat přesně, co mi řekla a řekla mi, a máš aspoň mluvit španělsky. A já jsem byla šokovaná, protože učitelka se jenom smála a nic neřekla. A víte co, já mluvím polsky, anglicky, německy a španělsky. Takže proč? Ona na mě výjíždějí kvůli tomu, že jsem položila takovou otázku. A v této chvíli nezaměstnanost ve Španělsku mezi mladými lidmi je více než 40%. A oni byli velmi naštvaní na polské a jiné lidi, kteří tam přijíždí a začínají tam pracovat. A hodně mých přátel tam i studovalo. Někteří tam i pracují, někdo tam má rodinu. A já jsem tam byla na takové i brigádě, že jsme tam sbírali víno, vinobraní a byly tam dvě skupiny lidí, Španělé, Poláci, pracovali jsme tam společně, mladí lidé, kteří nemají práci ve své zemi. Tak, už vás musím požádat, abyste ukončila svůj příspěvek, říká paní předsedkyně. Dobře, co ještě Evropa? Co bych chtěla dělat eh, do budoucna? tak je, to souvisí s mým studiem. Já pracuji ve vydavatelské oblasti. Chtěla bych pracovat ale v rozhlasu. Dnes tady nahrávám také vysílání v Evropském parlamentu a doufám, že ten projekt se mi podaří nadále rozvíjet a možná udělat nějakou rozhlasovou stanici, protože už se nemůžu dělat ve studentské rozhlasové stanici, už nejsem studentka, takže třeba se mi to podaří někde jinde. A potom jsou tady i jiné studentská rádia, třeba Radio Rakca v Sofii, která také přehrává tento pořád, protože je v angličtině, takže se může přehrávat i jinde a to mě velmi těší. Srdečné díky. A nyní paní Elend. Uh, eh, so Děkuji, takže já půjdu rovnou k věci. Co vy jako Evropský parlament nebo evropští poslanci můžete udělat pro naše projekty? Já jsem mluvila o právu hlasovat. My máme za chvilku už volby do Evropského parlamentu v roce 2012 a když budete dělat kampaň ve vašich zemích, pamatujte na ty Evropany, kteří nemluví s místním jazykem. I oni mají nějaké problémy, se kterými by rádi politiky oslovili. Také by byli rádi vyslechnuti a vzati na vědomí. Někdy hovoříme o tom, o té odloučenosti eh, demokracie a já Evropský parlament vidím jako vazbu mezi evropskými institucemi a občany v jednotlivých zemích. Takže já myslím, že je důležité pamatovat na evropské občany, všechny evropské občany, i na ty, kdo nemluví tím jazykem. Jak řekla Gabriela, lidé cestují, ale pořád někde žijí, mají nějaké potřeby a chtějí, eh, aby byly zohledněny. Takže na to také pamatujte. Potom tady byl taky ten dotaz na Polsko. Já jsem původem také z Polska a ty evropské Eh, počiny, tak já musím říct, že já jsem velmi, z velmi konzervativní rodiny, pracuji i na své rodině a vždycky, když se vracím domů, snažím se malými, malými kručky o něčem přesvědčovat. Přesvědčovat je o Evropě a že Evropa by měla být jednotná. Takže i já se snažím, ale prostě člen, Polsko je jenom jeden členský stát, je to důležitý členský stát a je potřeba, aby bylo svobodné a demokratické. Takže všichni se musíme snažit přesvědčovat lidi kolem nás. A potom tady byla ještě dobrá otázka, eh, ta kampaň o provolebních právech, jestli to budeme udělat i do budoucna. Moje kamarádka je zástup, můj, můj kamarád, promiňte, je zástupce mladých eh, na místní radě v místním zastupitelstvu a my jsme se snažili tedy hodně pracovat na tom, abychom vysvětlovali tu myšlenku zapojit eh, mladé zapojit občany jiných zemí do voleb a my jsme tedy potom měli takovou malou dáňskou kampaň v celé zemi, abychom zlepšili povědomí o volbách, o hlasování. Nebylo to úplně, jak jsme čekali, možná jsme toho mohli udělat ještě víc, ale doufám, že třeba se to chytne i v jiných zemích. Musí to být tedy kampaň pro všechny občany v těch zemích, nejenom pro ty, kdo se hovoří místním národním jazykem. Takže děkujeme a pan Gajdl. Eh, Děkuji. Děkuji za povzbudivá slova, za velmi dobré otázky. Abych odpověděl na první otázku. Jak ehm, více zmocnit mladé lidi? Já myslím, že je dobré zúraznit, že už se to děje. Já myslím, že mnoho evropských projektů pro mladé lidi, kteři, které již eh, běží a mělo by to pokračovat. Ale upřímně řečeno, když se podíváte na lidi, kteří se účastní těchto projektů, jsou to většinou vysoce vzdělaní mladí lidé. A v tom také tkví ten problém, že není dost projektů, tedy je dost projektů, ale jenom pro určitý druh lidí což se také váže právě s, s, s nezaměstnaností a s tím, že mladí lidé mají problém najít místa. Ve, jeden z velkých sektorů, který trpí, je tvůrčí sektor, tvůrčí odvětví. Včetně samozřejmě eh, žurnalismu, ale eh, také umělci, hudebníci a tak dále, často pracují za velmi nízké odměny. Žijí z měsíce na měsíc, mají velmi nestabilní příjem jakmile těmto lidem umožníte spolupracovat, tak se často mohou dít eh, neuvěřitelné věci, eh, vzniknou z toho nové podněty k tomu, jak spolupracovat. A, takže to je možná jedna oblast, v níž bychom chtěli přispět naší platformou. Ale myslím, že se dá udělat mnohem více. Plus samozřejmě er, program Erasmus je většinou pro univerzitní studenty. Já znám lidé, kteří mají praktičtější vzdělání eh, a ma, ty sice mají také určité programy, ale často pak nejezdí do měst v jiných zemích, ale do malých vesnic. A někdy se pak vrací ne s tak dobrými zkušenostmi, protože se nesetkají s příliš mnoho e, lidmi. Vši, takže všechny ty úspěšné příběhy o Erasmu se e, nutně nevztahují na všechny mladé lidi. Eh, a, takže doufám, že tady se dá ještě hodně udělat, aby se za, zapojilo více mladých lidí. A myslím si, že do budoucna tu existuje velký potenciál. Naším cílem je nadále rozvíjet tuto platformu a spolupracovat s dalšími platformami. Spolupráce je velice důležitá abychom nepřemýšleli jen o vlastní, eh, té vlastní platformě, ale i o dalších, aby to byla skutečně týmová záležitost a aby eh, vznikla to, to, ta divácká základna eh, ti, a aby nejenom vznikaly tvůrčí kulturní projekty, ale abychom, aby byly opravdu úspěšné. Takže lidé, kteří jsou v tvůrčích odvětvích, Eh, rozhodně by mohli využít školení, aby byli schopni naplnit ten potenciál a přitom udržet ten svůj tvůrčí podnět, ten svůj tvůrčí nápad. Protože existuje mnoho úžasných projektů, eh, ale otázkou je, kolik lidí se z nich dlouhodobě uživí. Myslím, že tím jsem odpověděl na většinu dotazů, které na mě byly směřovány. Ještě, ještě ta nezaměstnanost v některých zemích je to větší problém než v jiných. Já nemám žádné eh, bezprostřední řešení. Když jsem eh, vystudoval, eh, když jsem ekonom, ale mé, můj pocit je takový, že bychom měli najít nějaká řešení. Lidé se mohou teoreticky stěhovat z jedné země do druhé, když se někde v nějaké zemi nedaří, ale to je příliš jednostrané. Myslím, že musíme zajistit, aby ta migrace jaksi fungovala oběma směry, aby Evropa byla jednotnější, aby neexistovala jenom jednosměrná nucená migrace. Děkuji. Já, vielen, vielen her- Srdečně děkuji. My bohužel nyní musíme ukončit toto setkání, je mi to velmi líto, ale děkuji vám srdečně za to, že jste tady byli, že jste nám představili vaše projekty. Všimli jste si, že jsme velmi nadšení vaší angažovaností a že bychom si také velice přáli, abyste i nadále pokračovali v tom, co děláte, možná i s novými projekty, novými nápady a hlavně je dobré také pokračovat v těchto výměnách, tak jak jste to měli tyto dva dny v Bruselu eh, v rámci všech těch různých projektů, které i v minulosti zvítězily. Možná, že z toho se vygeneruje nějaký nový projekt a eh, jako domino se bude toto šířit a my se posuneme o kus eh, dále. A ty budete moci řešit problémy, diskutovat o tom a hledat společná řešení. To by mělo být naším cílem. Takže srdečné díky, že jste tady dnes byli a ještě vám přeji příjemný pobyt v Bruselu. Děkuji. Tak a nyní musíme se posunout dále v našem programu. Helga stihla už se dostat z vlaku, ale Eh, musím eh, ještě říci, že co se týče zprávy pana Maltézeho, tak do 30. listopadu je nutné do 14 hodin předat pozměňovací návrhy. Dostanete to ještě písemně, takže do 30. listopadu do 14 hodin. A nyní máme ještě 7 minut. Ne? 7 minut času na diskusi ohledně Evropského sboru Solidarity. Jedná se o přeskum těch pozměňovacích návrhů a já bych tedy hned dala slovo Helze Triple, aby nám řekla, jak to vypadá s pozměňovacími návrhy a jakým způsobem budeme postupovat dále. Um, Právě včas, ale musela jsem si přebukovat letenku. A, protože když jsem dorazila, tak už byl, eh, gate už byl uzavřený ráno, takže bohužel eh, máme 600 pozměňovacích návrhů a já cítím podporu výboru Kult. Kromě paní Bilde a dalších těch pravicových stran, které jsou proti evropské solidarity, protože je to příliš evropské, tak všichni ostatní víceméně podpořili to, co jsem navrhla. To znamená, máme tu většinovou eh, podporu na změnu jména, abychom ten sbor eh, přejmenovali na iniciativu, to se mi líbí, a, eh, takže cítím tady tuto podporu. Dále rozsah působnosti, že bychom měli se zaměřit zejména na znevýhodněné mladé lidi, nejenom na ty, kdo už jsou spokojení a kdo požívají všechna možná privilegia. Ehm, a neměli bychom mít s věkovou hranicí až na 16 let, protože samozřejmě oni eh, nemusí, nemohou ani podepsat žádnou dohodu bez svých rodičů, takže je to těžké, když je předsedství v Evropské unii nebo nad rámec eh, většina podpora, aby to šlo ještě dál než eh, nad rámec 28, eh, to znamená i do dalších zemí. To je naše společná linie, to jsme dělali i dříve, čili čím více solidarity, tím lépe, zejména pro východní Evropu. Pak je to také jasná většina, aby jsme z toho odstranili Eh, tedy je, je tu otázka čistých eh, nových prostředků, aby se do toho dostali a pak je tu eh, samozřejmě také ta otázka profesního vzdělávání. Já už jsem tady 13 let a děkuji za vaši podporu. Já myslím, že se nám podaří získat širokou většinu. Dank. Velice děkuji. Dnes dopoledne jsem řekla, že tady musíme konečně se. Eh, um, takže, paní předsedkyně, takže doufáme, že té většiny dosáhneme a doufáme, že, eh, se, eh, do, že dospějeme k souhlasu. Kolik máme času ještě? Máme ještě čas? Čtyři minuty, prosím. Takže každý bude mít jednu minutu. My musíme v půl dvanácté začít se zasedáním koordinátorů. Takže paní Šojdrová. Eh, Dankeschön, one minute speech. So. Eh, já bych chtěla paní raportérce poděkovat eh, za uvedení toho tématu. Samozřejmě dali jsme velké množství pozměňovacích návrhů a budeme se chtít dohodnout na kompromisech. První kompromis, myslím, bude o názvu. Já bych chtěla upozornit na to, že naším cílem by mělo být zdůraznit tu složku voluntary, dobrovolnictví. My prostě nemůžeme eh, prostě odložit European Service, eh, eh, Voluntary European Service. Musíme ho tam zdůraznit. Takže moc děkuji a předem prosím za tu podporu. Profesní složka, vím, že výbor EMPL bude tlačit na to, aby profesní složka byla zachována. Budeme muset tedy zvažovat, uvažovat jakou formou ale myslím že je naší povinností dosáhnout těch cílů. děkuji moc. Je zapnout mikrofon. Ano, děkuji, děkuji mnohokrát paní Helze Trupo za ten společný základ. Vidím, že tady opravdu sdílíme řadu věcí. Eh, je tady několik důležitých bodů. Jednak je potřeba tady opravdu vyjasnit v rámci pozměňovacích návrhů, co to znamená dobrovolnost, co to znamená solidarita. Je důležité, aby ten návrh to náležitě ošetřil. Potom to je potřeba, aby ty organizace byly opravdu non-profit, neziskové, a e, za třetí, potom tedy, aby se tam nepředpokládaly nějaké odměny, možná jenom proplácení nějakých nákladů. E, je potřeba potom také zachovat určitou kvalitu takzvané ty sending organizations, to vys, ty vysílací organizace, já jsem tam ponechala ten termín, to je něco, co tady také je pro řadu kolegů důležité, že je potřeba, aby tam byla také nějaká ta odpovědnost mezi těmi, kdo vysílají a kdo hostí, e, čili e, to je důležité, aby tam zůstalo zachováno. A potom také velká podpora pro agentury. A ještě bych chtěla trošičku varovat, co se stalo na Radě ministrů pro rozpočet. Protože, jak víte, oni nechtějí nějaké marže a nechtějí dostatečné zdroje pro věci jako Erasmus. Děkuji. Děkuji. A paní eh, Gimenez? Stručně řečeno děkuji za odvedenou práci. Mně se líbí myšlenka eh, té iniciativy, ale také by tam mohlo být akce, akční. Jinak vás podporuji, pokud jde o kombinaci těch dvou proudů, musí to být eh, skutečně jasně vymezeno. A dále otázka eh, jaksi tématu. Myslím, že musíme zachovat eh, financování Erasmu+, plus A měli bychom žádat o, požádat o názor rozpočtového výboru samozřejmě. A nejenom členské státy by se mohly účastnit, ale i další třetí státy. Myslím, že je to každopádně skvělý program na podporu těch eh, hodnot, které jsou pro nás tak stěžení. No, krát děkuji. A na závěr Kucio Malteze. Grazie, grazie. Děkuji, děkuji Helze za vynikající práci. Kdokoliv zná dobrovolnické organizace, tak ví, že eh, je tam potřeba proplácet eh, náklady za některé aktivity a kdokoliv se účastní některých aktivit, tak ví, že to jsou velmi cené zkušenosti i třeba pro budoucí práci, protože dnes co chtějí firmy po mladých lidech, které, kteří třeba mají i veliký talent, aby byli schopni spolupracovat, aby byli schopni společně řešit problémy. A to, bohužel, jak je společnost zorganizována, je kvalita, která v nových generacích stále více a více chybí. Takže my si myslíme, že účast na dobrovolnické práci je velmi důležitá pro to, jak se naučit spolupracovat. Ale je velmi důležité, aby to tam zůstalo odděleně. Dobrovolnost a solidarita musí prostě zůstat bezplatná. A Eh, je to velmi důležitá lidská hodnota. Nemůžeme nechat, aby to pořád bránil jenom papež. Musíme eh, to být i my a tady ten aspekt solidarity je tedy velmi důležitý a já doufám, že se nám podaří nalézt kompromis. Srdečné díky. Já opravdu nemohu už připustit další vystoupení. Všechno ostatní pak musí být řešeno na setkání stínových zpravodajů prostě nemáme eh, čas. Helga. Shadow meetings on the 30th of November. To... Zasedání stínových zpravodajů je tři, stínových 30. Eh, listopadu, pak už budeme vědět, jak to vypadá s Ample, tady je to jasné a, a uvidíme. Ja, vielen Srdečné díky, také jsem zaznamenala, že i v Ample bude eh, celá řada pozměňovacích návrhů ohledně toho, čemu říkáme occupational strength. Takže nejenom z jedné frakce, ale z několika frakcí. Uvidíme, jak to vyjde. Takže srdečné díky všem. Uzavírám dopolední zasedání našeho výboru. Sejdeme se opět ve tři hodiny v tomto sále. A nyní prosím koordinátory, aby zde zůstali a ostatní prosím, aby urychleně opustili tuto místnost.